Mám sdělení od výboru IMCO, který předložil opravu k textu přijatému Evropským parlamentem v souladu s pravidlem 216 odstavec 4 jednacího řádu bude toto oprava považována za schválenou, pokud během 24 hodin pokud si nezažádá politická skupina nebo 40 poslanců o hlasování o tom, této opravě, bude vystavena na webových stránkách v sekci přímý přenos ze zasedání. Dále budeme hlasovat o zprávě pana Kocolína a dávám hlasovat jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Avete votato tutti? Hlasovali všichni?